i šťastný důchod. A další zpráva poslední je pan, zpráva pana Gajera, která se týká regionálních strategií pro průmyslové oblasti v EU. Tak prosím. Děkuji, pane předsedo, eh, milí kolegové, kolegyně. Průmysl Evropské unie byl a je, je důležitým motorem při vytváření pracovních příležitostí a podpory růstu a inovací. A to je vydáčeno i v tom, že státy se silnou průmyslovou základnou se lépe vyprošťují z finanční krizí než ostatní. Evropská unie toto rozpoznala, protože tady mluví o nové průmyslové strategii a z toho vyvozuje i nové důležité důsledky. Ale v této strategii podle mě chybí ještě regionální politická dimenze. Průmysl ne, nevzniká v váku, potřebuje energii, suroviny, infrastrukturu, výzkum a kvalifikační zařízení zařízení a také finance. Ehm, se tady proto tedy průmyslové oblasti a městské oblasti patří dohromady. A proto průmyslově, průmyslové oblasti se stávají také městskými oblastmi a tyto městské oblasti pak mají své specifické eh, slabiny a silné stránky. Evropa má řadu montánních průmyslových eh, regionů, které v minulých desetiletích eh, pozměnili a překonali svou původní strukturu, například Porůří nebo Lille nebo Lüttich. A tyto oblasti disponují veškerým potenciálem takové průmyslového regionu, ale jsou tady také specifické problémy, které podle mého názoru nejsou dobře pokryty nástroji regionálními. Například zatížení životního prostředí v půdě. Je tady řada průmyslových oblastí, které, byly, které leží ladem a nemohou být zhodnoceny. Urči, příčiny e, není možné jen tak najít a investoři toto na sebe nevezmou, pokud nemají výhodnou alternativu. A proto tady musí přijít ke slovu veřejné prostředky a regionální fondy ještě nebyly řádně zohledněny. Ehm, dříve tady byly nástroje ehm, komunitární iniciativy a ehm, nebudu tajit, že tady se přemýšlelo také o novém přístupu tohoto nástroju. Ovšem, existuje i strategický problém. Proto, aby bylo možné úspěšně rozvíjet průmysl, je nezbytná regionální strategie. Komise podporuje přístup eh, programu jako eh, Smart Specialization. Je ale toto, toto je důležité i tady, protože implementace Implementace takové strategie musí brát v úvahu silné a slabé stránky regionu, protože mm, u financování jde také o politické koncepce, o informace a o pomoc při orientování se v problému. Ehm, toto jsou obecné eh, výzvy. Eh, to všechno se odehrává v, ekonomické situaci, kterou tady zažíváme v různých státech. Ehm, pokles ehm, ekonomického vývoje se týká právě průmyslových oblastí. Pak jsou to problémy s financováním eh, a to vede k tomu, že členské státy a regiony nemohou podpořit tyto regiony dostatečně. Tyto rámcové podmínky vedou k tomu, že musíme více využít inovativních potenciálů v průmyslových regionech. Tyto musí být znovu znovu otevřeny. Evropská unie k tomu může přispívat. Jsme na začátku rozvoje strategie a byl bych rád, kdyby moje zpráva k tomu mohla přispět. Děkuji stínovým zpravodajům, děkuji eh, Výboru pro životní prostředí a službám z komise, které mi pomohly při rozpracování mého stanoviska. Děkuji. Thank you very much indeed. Uh, děkuji, pane Gajere. A prvním řečníkem rozpravě paní Kleva. Odešla. Paní Eliguen, PRS. Děkuji, pane předsedo. Gajerova zpráva je velice vhodná, realistická, eh, vítaná a já chci za to poděkovat. Realita evropského průmyslu nás vede k tomu, že musíme se na to podívat průřezově z pohledu krátkodobého i dlouhodobého. Musíme mm, se zmobilizovat a být schopni, protože máme nejlepší lidský kapitál, abychom skutečně změnili průmyslový model, abychom i pomohli těmto oblastem. Potřebujeme silný průmysl, který bude řešit problémy příštího trhu, budoucího trhu. Zpráva říká, že je třeba i zlepšit synergie mezi eh, průmyslovou politikou a kohezní politikou. Eh, jde nám o lepší výsledek. Bohužel zatím se to neděje v mé zemi. Zde my eh, diskutujeme o tom, jak čerpat z fondu, ale zatím tam probíhá teď reforma vzdělávání, která se snaží využívat Evropský sociální fond pro takový segregativní model vzdělávání, který v podstatě zpátečnický a který bude selektivní. To proto dnes ale více než kdy jindy potřebujeme, aby regionální fondy, evropské fondy, aby sloužily pro rozvoj a to především pro reindustrializaci a ne pro nějakou segregaci. Děkuji. Mrs. Bilbao Barandiga. Paní Bilbao Barandiga. Gracias al señor ponente. Děkuji panu, děkuji panu zpravodajovi, protože jeho zpráva <clears throat> zahajuje nezbytnou diskuzi, protože zde smlouva hovoří o mm, e, e, ekonomickém financování, ale krize nás nutí, abychom skutečně začali s tím něco dělat. Zde máme různé regiony, e, konkrétní místa, která vůbec nejsou tak, jak si zaslouží být. Proto potřebujeme evropské politiky a fondy, které musí fungovat lépe musí mm, spíše podporovat inovaci, zaměstnanost a musí i e, i mm, podporovat podnikatelské iniciativy konkrétních osob. Musí to podporovat obce i regiony. My jsme to v Baskicku také zažali a zde i e, zpráva hovoří o jednom symbolu, a to je transformace v Bilbao. Zde je třeba, aby evropské instituce se snažily o to, aby přírodní komunity, aby i ty efektivní entity, e, které jsou zcela přirozené, tak aby byly takto i rozvíjeny. To je vynikající příležitost a ne přece problém. Je proto třeba generovat rozvoj a je třeba vybudovat Evropu od spora nahoru na, na základě e, zkušeností které již máme z různých těch občanských iniciativ. Děkuji. Thank you. Um... Děkuji vám. Nezvykle požádám někoho, kdo již hovořil. Paní Sanchez Smith potřebuje zvláštní pomoc. Prosím, paní Sanchez Smith. Děkuji vám, pane předsedo. Po desítky let průmyslový sektor zažívá regresi, zaměřuje se příliš na služby. Evropa nyní tedy zapomíná tím, jak se zaměřuje na služby, zapomíná na průmysl a setkáváme se s tím, že mnoho podniků ukončuje svoji činnost. Ehm, jsme také ohrožováni delokalizací přesunem na, do levnějších teritorií. Evropa musí jednat a investuje díky e, strukturálním fondů. Ehm, vyčlenují se velké částky, které jsou doprováženy také informacím, e, e, informacemi pro nezaměstnané, tak investice investicemi do trvale udržitelných odvětví, která budou konkurenceschopná. Také tvůrčí odvětví by měla sehrát důležitou úlohu, stejně jako digitalizace, eh, kinematografie a další obory umožní opět zvýšit aktivitu atraktivitu Evropy. Evropa by eh, neměla opouštět svůj průmysl a měla by investovat do jeho budoucnosti. Děkuji. Mr. Morganti, you have the floor. Skončíme v 11 a mám ještě jeden příspěvek CPP, e vy jste hovořil. Ehm, učinil jsem výjimku pro paní Sanchez Smith, protože je to francouzská. Point of order, what's the point of order? A, technik. Chciałam zapytać, jakiego klucza pan przewodniczący użył Pane předsedající, chci se zeptat, podle jakého pravidla rozhodujete, že během jedno, jedné rozpravy eh, nemůže vystoupit poslanec dvakrát, zatímco jindy to bylo možné. Eh, to byla velmi důležitá rozprava o systémech důchodového zabezpečení a vy jste zabránil mnoha poslancům vystoupit po druhé, ačkoliv jste jim dříve umožnil hovořit třeba třikrát. Podle jakého pravidla tedy postupujete? dnes večer všichni hovořili jednou s výjimkou paní Sanchez Smith, eh, která eh, mohla hovořit, ale Francie má zvláštní problémy eh, v průmyslovém sektoru a proto jsem jí dal příležitost hovořit. A nyní eh, pravidlo 49. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva správně zdůrazňuje význam a hodnotu evropského průmyslu dnes eh, v této krizi i e, řešení e, musí vzít i do úvahy e, přítomnost průmyslu v různých konkrétních územích, a protože často to je typické pro ten daný region a je třeba tedy i i podporovat kreativní průmysl, aby se tam etabloval a podle mého názoru to je řešení, které ale není samozpásné, i když užitečné, protože máme zde Eh, Evropu, která musí chránit další typické průmysly, jako je eh, železářský průmysl či textilní průmysl, tady ty klasické, protože zde potom eh, v Toskánsku například my máme například průmysl tedy železářský a textilní, který je velice excelentní na vynikající úrovni, ve světě má dobré renomé a musíme ho přece chránit, mm, protože zde tedy nechceme, aby takové ta odvětví skončila v Evropě. Běska? Děkuji, mohu jenom vysvětlit, paní Slavětka, pokud chcete něco sdělit písemně, eh, máte na to právo, bude to součást rozpravy. A na závěr, pan Ferreira. Obrigado, Presidente. Não há estratégia de desenvolvimento regional credível e efetiva para as Děkuji vám, pane předsedající. Já myslím, že musíme mít takovou rozvojovou politiku, která bude důvěryhodná a bude založena na existujících politikách. Politika soudržnosti nikdy nedostala dostatek finančních prostředků a ono se to s dalším víceletým finančním rámcem ještě zhorší. A musím říci, že to nenahradí deficity v politikách, které vedly k odlevu průmyslových sektorů, zvláště v okrajových územích. A právě proto se setkáváme s chronickým deficitem a um, zadlužeností těchto států a skutečně uh, se situace ještě zhoršila v hospodářské měnové unii. A musím říci, že je nezbytné zavést skutečnou průmyslovou politiku, která podpoří trvale udržitelná průmyslová odvětví a posílí existující průmyslové podniky. Musíme um, hájit původní průmyslová odvětví a musíme se vzdát neoliberálních politik, která nepomáhá. Děkuji. Děkuji. Paní komisařko, máte slovo. Děkuji a děkuji také panu Gajerovi. Tato zpráva opravdu obsahuje řadu důležitých aspektů a je také výborně načasovaná. Je to důležité, zvláště v dnešní době hospodářské krize, abychom se zaměřovali na upadající průmyslové oblasti. V době krize financování politiky soudržnosti představuje hlavní nástroj pro implementaci průmyslové politiky a podporu malých a středních podniků. Investice do podnikání Fondu rozvoje z, období 2007 až 2013 RDF představovalo 54,2 miliardy eur pro 27. Podstatná část těchto investic se zaměřovala na inovace a jsme přesvědčeni, že v této zprávě eh, je správně podchycena nutnost sjednotit politiku soudržnosti s cíly do roku 2020 a cílů, kterých dosáhneme formou inteligentní specializace. To si bude žádat nez, E, výraznější spolupráci na úrovni všech členských států, na úrovni regionální a také na všech úrovních řízení, tak, aby byla dosažena e, efektivnost a synergie ve všech oblastech. E, koncepce inteligentní specializace, o níž hovoříte, si žádá inovace a strategie inovací na míru pro jednotlivé regiony, které budou brát v úvahu regionální aspekty rozvoje a komplexní přístup jsme přesvědčeni, že inteligentní specializace může pomoci v několika směrech průmyslovým regionům. Jednak jim pomůže vytvořit programy regionálního rozvoje, strukturální změny a přenos zájmu do oblastí rozvíjejících se průmyslových odvětví a trhů tomto smyslu inteligentní specializace může být vnímána jako specifická eh, možnost, jak pomoci průmyslové politice. Za druhé, může posílit přenos znalostí mezi klíčovými hráči v systému, eh, včetně eh, systému, který by vytvářel integrovanější přístup eh, k ekonomice založené na znalostech, včetně využití partnerství soukromého a veřejného sektoru. Eh, za třetí by tento přístup umožnil lépe koordinovat na více úrovních tak aby se politické aktivity doplňovaly, například politika v oblasti výzkumu a vývoje, průmyslová politika, politika regionálního rozvoje, politika trhu práce a tak dále. Došlo by k mobilizaci zdrojů v regionu v zájmu splnění společných cílů a vizí. To je jenom několik hlavních důvodů, proč zavádíme důraz na inteligentní specializaci s tím, že podmíněnost příspěvků z fondu RDF bude i takto založena. Inteligentní specializace by se měla stát klíčovým nástrojem pro poskytování pobídek a také stimulem pro ekonomickou změnu a průmyslovou obnovu, po níž tato zpráva volá. Zahájili jsme vyjednávání s členskými státy a jejich regiony. Existují programy partnerské spolupráce pro léta 2013 až 2020 a vnímáme velký zájem o koordinaci budoucích eh, priorit v těchto strategiích. Děkuji vám. Thank you, Commissioner. Děkuji vám, paní komisařko, děkuji kolegům, děkuji Jenci Kajerovi. Odstavec 21 by měl doplnit ještě kromě těch měst ještě Sheffield, protože tam jsme zažili velkou transformaci. Tímto uzavírám dnešní rozprávu rozpravu. Eh, zítra budeme pokračovat od 8.30. Zítra eh, děkuji vám. Dobrou noc.